Dear colleagues, it's... Vážení kolegové, je 9.47. Rád bych tedy pokračoval v jednání našeho výboru. Budeme společně projednávat body 5 a 6. A nyní zahájíme diskuzi ke stanovisku výboru AFED k záruce Evropské unie za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii. Já navrhuji, abychom tedy na pořad jednání eh, dali a společně projednávali body 4 a 5, protože jsou těsně zpěty. Evropská investiční banka je největší evropská investiční instituce, která realizuje 10 mimo Evropskou unii a ty záruky vnější úvěrové mandáty umožňují využít tohoto mocného nástroje a e, napomáhat realizovat důležité cíle. Je e, navrženo rozšířit tento e, mandát a to předložil předseda komise Jean-Claude Juncker v svém zářijovém eh, vystoupení, aby bylo možné lépe řešit základní příčiny migrace. Rád bych dal nyní slovo navrhovateli, našemu váženému kolegovi Eduardovi Kukanovi. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. V skutku, jak říkáte, oba tyto návrhy se týkají širšího plánu investování, eh, který přijmeme později. Za prvé rozšíření eh, úvěrového eh, mandátu Evropské investiční banky má být z kvalitativního i kvantitativního hlediska. Chceme rozšířit záruky EU za operace mimo Unii a to na základě nedávné situace, zejména jako reakce na migrační krizi. Rozšíření mandátu nám dovolí zaintegrovat iniciativy na západním eh, Balkáně a na jihu Evropy pro posílení odolnosti. Dále rozšiřujeme zároky EIB, abychom zmobilizovali stávající rezervu ve výši 3 miliard eur. Souběžně snižujeme eh, mandát k uvěrování soukromého sektoru, abychom řešili eh, příčiny eh, Eh, migrace je to eh, celé tři desetiny miliard a dále se snažíme zajistit záruční fond pro vnější akce. Co se týče stanoviska, nejprve bych chtěl uvítat eh, oba návrhy komise je to opravdu komplexní záležitost, je to úsilí dát všechny eh, prvky dohromady. Ještě několik připomínek k, vnějš, k rozšíření vnějšího úvěrového mandátu. To by mohl být opravdu mocný nástroj, abychom dosahovali svých politických cílů, ale znamená to, abychom se strategicky zaměřili na E, ne cíle, řešit základní příčiny migrace, ale musíme e, nadále e, mít na paměti své další strategické cíle, tedy nový úvěrový mandát by měl zahrnovat i navýšení aktivit na západním Balkáně na jihu Evropy jako součást iniciativy pro posílení odolnosti a musí ho doprovázet navýšení e, stropů pro tyto operace. Takovéto navýšení nebude postačovat vzhledem k dalším závazkům, abychom mohli reagovat na e, akutní krizi, zejména na Ukrajině. Proto navrhuje další navýšení na 35, celý, 35 milionů 830 tisíc na podporu eh, východního regionu abychom se vyvarovali nutnosti převodu eh, eh, prostředků mezi jednotlivými regionálními stropy. Jsem si vědom toho, že je to ambiciozní navýšení, zejména vzhledem k tomu, že nyní nevíme, Eh, jak eh, snížit marže eh, v té rozpočtové litihy. Můžeme o tom diskutovat, ale nechtěla bych přidávat další prvky do textu, protože nevíme, odkud ty peníze budou pocházet. Chtěl bych nadále podpořit tu myšlenku, aby EIB měla možnost financovat projekty i v rámci nového úvěrového mandátu pro financování soukromého sektoru na základě eh, takzvaného warehousing. Dále věřím, že se musí zlepšit transparentnost vzhledem k projektům, které EIB eh, e financuje prostřednictvím finančních prostředníků. Eh, tady eh, je třeba eh, zajistit větší transparentnost. Co se týče záručního fondu, douhlas, souhlasím s technickými úpravami, které provedla komise a to navrhování řízení záručního fondu na komisi pro současné období se dobdívám, že by záruční fond měl zůstat eh, pod vedením Evropské investiční banky. V současnosti má být naší eh, prioritou, aby byl tento fond eh, veden co nejefektivněji. Přesto nevylučují převedení řízení tohoto fondu na komisi. Je třeba, aby to bylo však řádně připraveno, včetně eh, finančních nástrojů v rámci víceletého finančního rámce. Proto se povede diskuze o strukturách, ta by měla být zahájena eh, v příštím finančním období. Milí kolegové, těším se na diskuze se stínovými zpravodaji a s radostí se s vámi setkám kdykoliv, protože toto jsou velice eh, složité dokumenty a myslím, že budeme muset eh, pracovat velice tvrdě, abychom vypracovali opravdu zodpovědně naše stanovisko. Děkuji vám. Děkuji, pane Kukan. A ještě máme část do 10.15. Další kolegové se hlásí, například paní Gil, pan Bashir, paní Lezing, paní Hautala, pan Zvolský a pan Schaffhauser. Pan Petra. Hmm. Maximálně prosím dvě minuty na řečníka. A jako první Nina Gil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kukanovi. Jakožto stínová zpravodajka za naší skupinu vítám návrh komise na rozšíření ELM EIB eh, e na posílení podpory těch transitních zemí, eh, tedy eh, pro migranty a uprchlíky na západním Balkáně a v jižním sousedství. Řešení migrace hmm, samozřejmě um, vytváření větší ekonomické odolnosti našeho sousedství. To je klíčová součást našeho holistického evropského přístupu k migraci. Naprosto souhlasím s tím, co řekl uh, pan zpravodaj. Pakliže EIB má pokrýt nové oblasti, mělo by to uh, být doprovázeno kvantitativním zvýšením jak by bylo možné tyto aktivity eh, náležitě implementovat. To je pravda zvláště hm, pokud jde o EIB jako takovou, kde bylo navrženo zvýšení toho stropu eh, těch 32 miliard, 32,3 miliard. A ehm, není to jen problém aktivit na Ukrajině, jak jste správně poznamenali. Vedlo by to také k potenciálnímu snížení aktivit v Ázii kde zatím se, kam se zaměřuje většina aktivit EIB a klíčové priority um, v oblasti klimatických změn. To tež by platilo pro Latinskou Ameriku a Afriku. EIB by se nemohla zapojovat do iniciativ s novými státy, které přitom by mohly být pro nás strategicky důležité. Myanmar, Kuba, Irán například. Proto bych eh, podpořila žádost EIB eh, e o rozšíření ELM 6,2 miliard pro aby ten ex, externí um, investiční plán byl efektivní, tak je důležité, aby všechny aktivity um, byly podloženy respektováním základních a lidských práv. Um, to je, je tu další zpráva právě, jenom abychom to odlišili. Ale musíme skončit opravdu 10-15. Máme sedm řečníků. 20 sekund. Dobře. Já jenom podpořím to, co řekl zpravodaj, že musíme zvážit tu strukturu externích půjček z hlediska tedy převádění těch eh, půjček z záručního fondu. Možná to můžeme vyřešit ještě bilaterálně. Děkuji a dvě minuty pan Bašír. Já vítám zprávu pana Kukana. Jen pár připomínek. Když někomu dáte um, trochu chleba, tak mu to pomůže na jeden den. Když ho naučíte chleb upec, pomůže mu to na celý život. Eh, ale každopádně musíme tedy řešit poskytování těch eh, vlastně školení dovedností, transfer dovedností. Eh, musíme být také transparentní ve vysledovatelnosti těch prostředků, které dáváme. Eh, nyní paní Lezing. Děkuji. Promiň. Děkuji. Já souhlasím eh, se zpravodajem i co se týče těch upřesňujících pozměňovacích návrhů a řešení příčin v socioekonomickém smyslu, tak aby, které zapříčinují Eh, uprchlictví a také vítáme zvýšení rozpočtu. Co se týče nového přístupu eh, poskytovat soukromému sektoru další úvěry, tady musím říci, že se na to díváme skepticky. V minulosti se bohužel ukázalo, že zaměření na soukromé podniky v rozvojové eh, pomoci využili hlavně západoevropské firmy a Nesloužilo to těm odvětvím na místě, které to potřebovali. Obáváme se, že eh, tento vývoj bude pokračovat pokud se nepodaří eh, dohodnout, že se bude pomáhat eh, výlučně místnímu průmyslu a ne evropským ceřeným firmám. A hlavně chci říci, že je potřeba zjistit a zajistit, aby úvěry skutečně pomáhaly lidem a ekonomice v místě. Eh, tomu také budou odpovídat pozměňovací návrhy, tak jak to tam stojí tedy v minulosti 60 rozvojové zemi vlast, rozvojové pomoci vlastně teklo zpět do Evropy a tím pádem se nedařilo uh, účinně bojovat proti příčinám uprchlictví. Co se týče řízení uh, převodu záručního fondu směrem ke komisi, tady musím říci, že uh, s vámi souhlasím. I my také budeme očekávat proč by tedy očekávat, jaké zdůvodnění komise nabídne pro přenesení tohoto záručního fondu. Děkuji paní Lézing, paní Hautala. Děkuji, pane předsedající. Eh, s veškerou úctou eh, znalosti pana Kukana eh, tohoto oboru, moje skupina se tváří velice skepticky, co se týče poskytnutí dalších prostředků pro uvěrování EIB. Komise jasně vyjádřila, Eh, svou frustraci, že ty peníze nemá a že bude potřeba je odebrat ze stávajících nástrojů pro rozvojovou pomoc. A tady se dostáváme k jádru problému. Problém spočívá v tom, že EIB přes veškeré své úsilí eh, nenaplňuje vysoké požadavky, které klademe na skutečnou eh, rozvojovou banku. Nemá zkušenosti v měření výsledků, nemá dostatek zkušeností s fungováním eh, z, eh, v těch složitějších zemích, fragilních státech, složitém eh, prostředí těch nejméně rozvinutých zemí. A právě, jsou to právě tyto země, které potřebují i nadále dostávat rozvojovou pomoc evropského rozpočtu. takže já si nemyslím, že by bylo možné zdůvodnit navýšení prostředků pro EIB na tyto aktivity. Dala bych přednost raději původnímu návrhu komise, který se týkal řízení záručního fondu. Myslím, že by skutečně ten záruční fond měl přejít od EIB směrem ke komisi. A pak je tady ještě jeden základní problém. Eh, co se týče rozhodnutí, která činíme, která se týkají eh, rozvojové spolupráce, rozvojové politiky, všechno teď vlastně máme zastřešeno eh, řešením příčin migrace. A jak už zaznělo od předřečníků, bylo by mnohem účinnější uvažovat eh, v tom smyslu, jak si prostě těm eh, lidem skutečně dát recept na pečení chleba, aby se to naučili a je to je obtížné, že vlastně se nemůžeme dohodnout na tom, v čem spočívá nejúčinnější rozvojová pomoc. Takže ze vší úctou eh, ke kolegu Kukanovi eh, jsme stále skeptičtí eh, k té myšlence navýšit prostředky pro EIB za tímto účelem. Děkuji. A dále pan Zario Švolský. O, nikdo mě asi nikdo mě asi nepředčí, eh, co se týče podpory řešení migrace z jihu, ale eh, neméně důležitý, eh, důležité také řešení problému, který přichází z východu. Plně proto podporuji kolegu Kukana, co se týče dalších cílů a úkolů, jejichž naplnění je k dispozici potřeba více peněz a nepředstírejme si nic snahou předstírat, že problémy jsou jinde. E, je to také nákladově e, účinné a levné, jedná se o pouhé záruky, které často jsou e, později převedeny ve vlastně v peníze a EIB není rozvojová banka, je to, je to, je to banka jiného typu. Děkuji. Děkuji. A dále pan Schaffhauser, dvě minuty. Drazí kolegové, já jsem proti tomuto projektu ze dvou důvodů. Ale pane předsedo, pane předsedo, no řekněte jim něco. Ať dejte to na zpátky na nulu, ať tady přestanou dělat teatr. Takže první důvod. Evropská investiční banka No, prosím vás. Pánové, můžete se uklidnit. Můžete se prosím podívat na mě Tak, děkuji, že, že jste mě tady poučil, pane Karve. Není to vaše povinnost. Pan Schaffhauser má dvě minuty. Děkuji vám. Takže první důvod je, že Evropská investiční banka je Evropská banka. A neplní vůbec ani svoji evropskou roli. V zásadě lze konstatovat, že ty přebytky severu nejsou reinvestovány na jihu. Čili tady je prostě selhání Evropské investiční banky v její vlastní funkci zajistit fluiditu kapitálu mezi severem a jihem. A to i uvnitř Evropy. Za druhé, pokud bychom chtěli, aby Evropská investiční banka um, měla nějaké externí rozvojové produkty, měla by vzniknout rozvojová agentura, jakožto nějaký tedy investiční fond, a na to nemá zdroje a ani prostředky. Takže my tady eh, teď eh, v podstatě poškozujeme eh, tu Evropskou investiční banku v její primární evropské misi, kterou ani neplní. Taky, a my ještě dáváme novou misi, aniž bychom ji přitom obdařili nezbytnou investiční agenturou k plnění této mise. Takže tento projekt sám o sobě je chybou a nepovede k lepšímu, eh, ne, neprovede ke zlepšení plnění cílů investičních, ba naopak, ještě více eh, rozvolní a rozředí misi Evropské investiční banku v důsledku nedostatku rozpočtu. Protože ty záruky znovu jen eh, budou tedy z, brány z rozpočtu Evropské unie a přitom to nesplní misi EIB. Mr. Carver, had you requested to say something? Pan Carver, žádal jste o slovo, ne? Tedy další je pan Petr. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že pan Kukan jako zpravodaj velice dobře vystihl očité. Potřebujeme zajistit kontinuitu financování vzhledem k potřebám na straně jedné. Eh, na straně druhé potřebujeme vyšší stropy a dále se musíme více eh, zaměřit na eh, financování soukromého sektoru, na uvěrování soukromého sektoru a jak již bylo řečeno, měli bychom se tedy zaměřit na politiku podpory vnějších projektů. Děkuji, pane Petele. A nyní se obracím na pana Sama Weinbergera, zástupce Evropské komise. Chcete prosím něco říci? Děkuji, pane předsedo. Také děkuji zpravodaji panu Kukanovi za jeho zprávu. Budu velice stručný, vyjádřím se ke třem bodům. Za prvé k otázce těch stropů ELB návrh celkový eh, strop eh, navýšit na 35 eh, miliard 800 tisíc. My navrhujeme nižší část, většina bude v rámci příštího víceletého finančního rámce a já bych chtěl jenom zopakovat postoj komise. Okruh 4 eh, je eh, omezen v současnosti, to znamená, že by eh, vyžadal si vyžádal převedení prostředků z dalších okruhů a návrh komise eh, strop z 27 eh, miliard eh, o 5,3 miliard na celkový počet 34,3 miliardy navyšuje, takže to jsou prostředky pro další cíle na základě přeskumu v polovině období. Rád bych se vyjádřil k řízení prostředku a k záruce, k záručnímu fondu. Je to technická otázka. Komise v současnosti má technické možnosti, aby eh, řídila sama tento záruční fond a nepod nepotřebuje žádné další eh, výdaje. Máme eh, k dispozici eh, personál, takže to nebude znamenat žádné další výdaje a to nám ušetří milion na poplacích, které platíme EIB, takže v rámci jednoho více eh, finančního rámce to bude znamenat 6 eh, milionů eur. To bude takový pákový efekt a bude to znamenat 6 eh, milionů navíc, které bude možné generovat z tohoto technického převodu. A dál bych se zmínil ještě k třetí otázce, o které jsme nehovořili. Je tu návrh aby z toho seznamu způsobilých zemí eh, vypustili Rusko eh, operace byly e, zakázány na území e, Ruska e, na základě rozhodnutí Rady z roku 2014. My se domníváme, že to ovlivní flexibilitu. Když necháme Rusko na seznamu těchto zemí, tak to ovlivní politický kontext na další léta. Tolik tedy vše z mé strany. Děkuji. Děkuji. A dále vystoupí zástupce EIB, pan Pion Gabriel. Děkuji, pane předsedo, že jste mě eh, pozvali na dnešní diskuzi. Také děkuji panu Kukanovi za jeho úsilí eh, připravit návrh stanoviska EIB Vítám Přístup k tomuto návrhu eh, vzhledem k přeskumu v polovině období, co se týče ELB, navrhovaný strop, navrhovaný strop 35,8 miliard, e, to by rozšířilo e, spektrum prioritnější politiky e, v souladu s požadavky EIB je třeba to chápat, protože my eh, konáme z pověření Evropské unie, ne na základě vlastního rozhodnutí a je tedy začleněno do naší struktury. Chceme eh, tu úroveň eh, úvěru zachovat ve většiny zemí, což vyšle pozitivní signál EU do všech zemí, zejména tedy do východních zemí. Za druhé, posílení návrhu, posílení propojení mezi eh, operacemi a e, vnější politikou. Naše činnost je naprosto sladěna s prioritami a rozhodnutími EU, například e, sankce vůči Rusku, jak o tom bylo řečeno, a e, působíme ve 160 zemích. Jistě to by bylo možné ještě lépe propojit financování a pomoc EU do integrovaného evropského balíčku těmto zemím. Využili bychom pákového efektu. Tato zásada je součástí globální strategie EU a je také do toho zapojena EIB. To je vše tedy z naší strany. S radostí budeme dále diskutovat o některých otázkách, o možných maržích i po tomto jednání. Děkuji, děkuji za vaše připomínky. A nyní bych chtěl dát eh, slovo ještě jednou našemu kolegovi eh, Kukanovi. Děkuji všem kolegům za příspěvek, za jejich um, také zastupcům komise a samotné um, eh, EIB. Bude to komplikovaná operace. A co se mě týče, bylo to, bylo to dobré a zásadní, že jsme vyslechli eh, tyto názory politických skupin. Povzbudila mě jistá pomíra podpory ehm, pro můj návrh ze strany některých eh, kolegů, kteří někteří používali velmi logické, racionální argumenty. Samozřejmě těžko dospět k úplně jednotnému postoji, zvláště pokud jde o kolegyni Hautala já vás respektuji, ale těžko vyplníme tu mezeru, která zde je mezi našimi dvěma pozicemi. Skepticismus zelené, skupiny zelených je hluboký, ale pokud eh, jde o další příspěvky, pokud tady vedeme seriózní, zodpovědnou diskuzi, tak bychom měli dospět k eh, dobrému návrhu. Děkuji také zástupci komise EIB, protože toto je stanovisko, eh, které zahrnuje celou řadu technických aspektů. A my budeme potřebovat jejich pomoc při řešení různých otázek. Takže já se těším na pozměňovací návrhy a na další diskuzi s, mými, eh, s, s kolegy. Děkuji. Děkuji, pane Kukan. A lhůta pro pozměňovací návrhy byla stanovena na 16. února 12 hodin, hlasování na FETu 20. 21. března, hlasování na výboru pro rozpočet 30. března. Tak, máme 10.15 a můžeme tudíž přejít k dalšímu bodu, což je bod číslo 6, což je e, na, naši hosté, který host dorazil. C'est pas la Roumanie qui va faire la politique de la France quand même. Je voudrais pas. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, kolegové, dostáváme se k bodu 6. Výměna názorů stazích eh, EU-India. Gdansky, pan Zárius Zvolský, zahajujeme zasedání. Nyní pan Gunnar Wigand, eh, který je eh, ředitelem pro eh, tedy odbor vztahu pro Pacifik a Ázii a pan Puri, velvyslanec Indie při Evropské unii. Toto jsme, zasedání jsme zorganizovali jako follow-up v rámci partnerství EU India v návaznosti na summit EU-Indie z března lidského roku a e, výbor teď připravuje zprávu z vlastní iniciativy o politických vztazích s Evropou. Pan Preda bude zpravodajem. A také mise AFETu do Indie, e, kde jsou čtyři e, poslanci, 20, bude to tedy 21. do 24. února a pan Vigant a pan velvyslanec velvyslanče Pury, um, tento parlament volal po intenzivnějších stazích s Indií a tato e, návštěva Sumatry Mahajan e, e, z dolní sněmovny Evropského parlamentu v roce 2015 je rovněž dobrým základem, na který navážeme v blízké budoucnosti, kde se s ní snad také setkáme. Rádi bychom slyšeli váš názor na vztahy mezi Indií a Evropskou unii. A dám nejprve na 10 minut slovo panu Vigandovi a potom panu Puri. A pak může nasledovat výměna názoru. Takže pokud souhlasíte, pane Vigand, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost oslovit vás na to důležité téma, jak dále nejlépe vyvíje strategické partnerství mezi EU a Indií. Parlament eh, je už dlouhou dobu aktivní při posilování tohoto partnerství. Zmíním účast eh, bývalého předsedy Šulce eh, na velice úspěšném Evropsko-indickém summitu loni v březnu a potom proběhla návštěva vaší delegace v Indii v roce 2015, jak už jste zmínil. Jde o propojení mezi dvěma největšími prostory demokracie na světě, význam úzké spolupráce mezi indickým a evropským eh, parlamentem eh, byl plně eh, reflektován v dokumentech o výsledku summitu a delegace AFETu eh, do Indie může být také užitečná při založení eh, evropsko-indické eh, skupiny přátelství Bloksaba. Indie patří ke čtyřem našim strategickým partnerům v Asii. Chceme dále budovat náš vztah a reflektovat strategickou povahu tohoto partnerství. máme za sebou určité problémy a skutečnost, že mezi lety 2012 a 2016 nedošlo k, sami, k samitu, ten, ty problémy tím byly vyjádřeny. Současné partnerství je nastaveno v, ve složitém evropském i globálním prostředí. Stačí e, zmínit referendum ve Spojeném království a e, uvědomit si to, že mnozí v Indii eh, Evropu vnímají především eh, skrz prisma Spojeného království. A také je potřeba poukázat na zahájení nové americké vlády, na značné hrozby terorismu, které bohužel jsou eh, ilustrovány hrozivými teroristickými eh, útoky v Indii i v Evropské unii a máme také eh, změnu klimatu a problém uprchlíků. Mnohé tyto složité výzvy vedly k obnovenému zájmu o Indii v Evropské unii a naopak v Indii k zájmu o Evropu. Přejeme si se navzájem přiblížit a lépe využívat plný potenciál našich vztahů. A to e, spočívá na základě mnoha společných zájmů, a především e, tedy e, právním státě, demokracii a ochraně lidských práv. Pro ty vztahy Eh, je veliký prostor a máme mezi sebou také úzké ekonomické vztahy, které nás svazují eh, stále eh, čísla o obchodu a investicích stále narůstojí. Americká globální, nebo evropská globální strategie prezentovaná vysokou představitelkou Mogherini se zaměřuje i na úzké vztahy s Ázií, a které spočívají na pilířích evropské prosperity a azijské bezpečnosti. Úspěšný summit EU-Indie eh, odstartoval důležitou eh, dynamiku. Eh, premiér Moody se zavázal k lepšímu využití potenciálu strategického partnerství, vidí Evropu jako klíčového partnera v modernizaci své země. Dohodli jsme se na ambiciozní agendě EU-Indie do roku 2020 máme řadu společných zájmů, nejenom v oblasti politiky a bezpečnosti, kde naše vztahy musíme dále rozpracovávat, ale společně chceme řešit globální problémy a lépe rozvíjet obchodní a investiční vztahy a také další odvětví, voda, eh, změna klimatu, eh, migrace, eh, ICT, výzkum, inovace. A musíme také vylepšit eh, mezilidské kontakty. Toto eh, úsilí je podporováno nejrůznějšími eh, návštěvami evropských představitelů vysokých do Indie. Já sám jsem byl v Indii naposledy v listopadu rádi bychom přivítali více eh, návštěvníků na vysoké úrovni z Indie v Evropě, včetně těch nejvyšších. Během konference o Afganistánu v Bruselu jsme s velikou radostí přivítali eh, indického ministra zahraničí Akbara, který se účastnil velice aktivně. Hlavně Eh, přislíbil za eh, Indii eh, částku milion euro na obnovu a podporu Afganistánu, ale aktivní je i v regionální politické dimenzi. Na tom spolupracoval s generálním tajemníkem OSN pan Kimunem, bývalým ministrem zahraničí USA Kerim a představiteli Číny o takovou spolupráci eh, s Indií složíme, eh, stojíme, eh, která by řešila ty aktuální bezpečnostní hrazby. Co se týče bilaterálních vztahů, komisař Vela během své návštěvy založil, založil partnerství, co se týče spolupráce v oblasti vody. Máme také partnerství v oblasti ochrany klimatu, eh, energetiky a také napomohou ratifikace pařížské dohody jak ze strany EU, tak Indie. Na to chceme navázet a intenzifikovat eh, to tím, že do toho zapojíme ještě silný podnikatelský komponent. Eh, co se týče spolupráce v oblasti informačních technologií, máme digitální jednotný trh a digitální Indii byla rozpracována síť, která byla startována v Bangalore. Eh, lidé k lidem, Erasmus Plus je důležitý nástroj na propagaci mezilidských kontaktů, zvláště mladé generaci. V roce 2016 jsme zaregistrovali 500% nárůst žádostí, eh, který eh, vlastně vyústil v 508 vybraných účastníků více než 300 z Indie, více než 200 z Evropy do Indie. Proběhla konference o vyšším vzdělávání v Dilí, spolupráce Indie a spolupráce, ale když se podíváme na populaci Indie, vidíte, že máme třikrát více účastníků na Erasmus Plus z Číny, tak vidíte, že ten potenciál tam ještě je. A také chceme pracovat na think tancích z obou stran. Evropská investiční banka podporuje naše eh, aktivity. Tradičně to byla rozvojová pomoc, ta už eh, v naší spolupráci s Indií se dále nerozvíjí. Teď je to spíše nástroj partnerství, ale je podpořen investicemi Evropské investiční banky, která teď eh, otevře regionální úřad v Dilí. Portfolio EIB neustále roste, zvlášť co se týče obnovitelných energií, urbánních projektů a podporuje indické vlajkové iniciativy. Celkové portfolio je vyšší než 1,5 miliard. Existují oblasti, kde můžeme a měli bychom dělat více, ku příkladu otázky zahraniční Eh, politiky a klíčové otázky, které se týkají stability v Ázii, Blízkém východě a Africe. Můžeme udělat více na eh, spolupráci v oblasti bezpečnosti, boje proti terorismu a implementovat veškeré umluvy na, o boji proti eh, ter, terorismu, posílit spolupráci v oblasti v oblasti námořní bezpečnosti, spolupráci na misi Atalanta, spolupráce Europolu a usnadníme a bude podpoříme i kontakty v tomto směru. Také chceme zvýšit spolupráci co se týče, eh, co se týče kyber, eh, kyberbezpečnosti. Co se týče lidských práv, společně se budeme snažit posílit spolupráci, včetně kontextu OSN. Chystáme se vést uh, dialog v rámci OSN. Naposledy se to konalo v roce 2013, takže nejvyšší čas toto obnovit. Uh, periodická revize situace v Indii poskytne příležitost hovořit o lidských práv a kolega Lambrinidis se chystá Indii navštívit. Také jsme schválili společnou agendu pro migraci a mobilitu, která reflekuje klíčové problémy na obou stranách. Strategičtí partneři se mohou spojit v kontextu migrační krize a odstartujeme implementaci pomocí dialogu na vysoké úrovni pomocí DG Con. A v neposlední řadě potřebujeme posílit obchodní a investiční vztahy, které jsou součástí strategického partnerství. Evropa i nadále je odhodlána eh, podporovat FTA, ale také potřebujeme naléhavě eh, pěstovat bilaterální investiční dohody mezi Indií a jednotlivými členskými státy. Po eh, návštěvě Katajnena a komisařky Mal- Malstrem se Indie chystá v tomto směru zvýšit aktivitu. Máme také důležitý vztah, kdy si stále jsme si blíže v nastavování priorit vnitřních transformací. Ten potenciál chceme plně využít a s tím vítáme posílené, posílenou posílené zapojení Evropského parlamentu s jeho indickým protěžkem a vítáme eh, chystaný summit v Indii eh, během tohoto roku. Děkuji mnohokrát, pane Víkande, a nyní má slovo pan velvyslanec. Pane předsedo, já vám také velice děkuji za tuto příležitost. Děkuji za to, že jste mě sem pozvali. Pane předsedo. Já jsem tohle říkal nejenom tak ze zdvořilosti, ale také protože to je jedna z pár málo příležitostí, kdy mám možnost se podsvičit v Němčině. Takže děkuji, Junare, děkuji vám mnohokrát. No podívejte, Gunare, já vám chci poděkovat za tuhle eh, skvělou, eh, skvělé schrnutí stávajícího stavu a horizontu vztahu mezi EU a Indií. Děkuji vám za všechno, co jste uh, Eh, udělal a udělali s vaším týmem na podporu vztahu EU-Indie. Eh, musím skutečně eh, říci, že vaše osobní role a angažmá bylo naprosto zásadní a obdivuhodné musím také poděkovat celému vašemu výboru. Eh, vám, eh, poslancům a poslankyním, eh, lidem, které jsem měl to štěstí poznat v uplynulých letech. Děkuji vám za vaše přátelství, jak osobní, tak i přátelství vůči Indii. Vy jste Indii navštívili v, v podobě tedy vašich předchozích avatarů a slyšeli jste Eh, tedy také jste eh, tu přivítali naší ehm, předsedkyni parlamentu eh, dolní sněmovny. Také jsem mluvil s tedy protějš, s, s s předsedou syndického parlamentu, který té ehm, delegace pro vnější vztahy, který je ve vztahu s vámi. A já chci zmínit, že India, Indie chce eh, zaslat delegaci dobré vůle, složenou z poslanců do eh, Bruselu někdy mm, v květnu až červnu. A vedl by to ministr pro parlamentní eh, záležitosti a 12 až 15 poslanců indického parlamentu. Takže je to skutečně entuziastický vztah a vztah, kterého si vážíme. Vy máte samostatnou delegaci pro vztahy EU-India. Děkuji panu eh, Fan eh, Ordenovi a dalším. To jsou lidé, kteří jsou aktivní a kteří dávají skutečnou přidanou hodnotu tomuto vztahu a toho my si nesmírně vážíme. A nyní, pane předsedo, vzhledem tomu, že už jsme teď eh, tady od, uh, už slyšeli eh, od předřečníka některé drobnosti, některé detaily toho vztahu, dovolte mi k tomu dodat pár věcí. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že Indie a Evropská unie jsou uh, úzce spojeny vzhledem k rozmanitosti jazyků, Eh, k komplexnosti eh, své konstrukce, eh, rozmanitosti kuchyní a tak dále. To má prostě málo paralel kdekoliv jinde na světě. A my jsme na tom samitu hovořili o tom, co váže Evropskou unii s Indií. Samozřejmě máme právní stát, máme demokracii a pak jsme si řekli, no diverzita, ta rozmanitost je jedna z těch věcí, která nás spojí. A Evropská rada Ehm, tam pak dala takový eh, velký eh, plagát, kde prostě byla EU, Indie ve všech jazycích Evropské unie a ve všech jazycích Indie. A já vás ujišťuji, že to byl poměrně velký plagát. To je prostě povaha toho našeho vztahu. Máme mimořádné vazby mezi jednotlivými lidmi. Pan Vigan zmínil eh, tady některé ty programy, Eh, některá ta čísla jsou sice malá, ale porostou. Máme strategické partnerství, které jsme dohodli v roce 2004, eh, každoroční samity, teď se summit znovu rozjel a další se bude konat v Deli. Navrhli jsme již data a ty ta pak budou potvrzena. Nemám pochybnosti o tom, že summit, který se konal zde v Bruselu v roce 2016 v březnu, týden po těch příšerných útocích v Bruselu, tak my jsme si sněli za to, že je naprosto uh, klíčové, uh, ta naše přítomnost, že je klíčová, protože bylo důležité projevit solidaritu terorismus je něčím, čeho my jsme obětí eh, v Indii již eh, čtyři desetiletí. A nás eh, skutečně trápí, že i váš krásný kontinent je nyní sužovan tímto zlem. My se musíme spojit v řešení této metly lidstva, abychom eh, eh, ro- zničili teroristickou infrastrukturu, aby došlo ke sjednocení, globálnímu sjednocení v boji proti eh, terorismu. A pane Vigand, já vám chci děkuji, poděkovat za to, že jste zařadil toto jako jedno z témat naší spolupráce. Máme společný zájem nejenom proto, že bych z toho obě strany získali, ale také proto, že je to zásadní pro celý svět. Takže to chci specificky zmínit. E, také jste uvedl některé další věci, které, se, které probíhají. Evropská unie a Indie mají společný zájem o multipolární svět a společný zájem e, o, e, na výkonu globální zodpovědnosti, třeba klimatické změny. V plynulých letech jsem Eh, rokoval s mnoha kolegy, kteří se angažují v oblasti klimatických změn. Delegace na vysoké úrovni navštívila parlament právě před eh, pařížskou konferencí. A tehdy pan komisař se na mě díval pořád a říkal, spoleháme se na vaši podporu. A já jsem mu říkal, ale pane, já vás mohu ujistit o tom, že Indie nejen, že cítí závazek ve vztahu k této dohodě, ale také k udržitelnému rozvoji jako takovému, protože to je povaha naší civilizace. Takovými jsme. A ta pařížská dohoda, k té přispělo mnoho osob, mnoho lidí, ale prosím, berte na vědomí, že Indie je zemí, která k tomu přispěla výrazně tím, že na sebe vzala jedny z nejtěžších závazků, k závazku A to přivědomí, kdy náš rozvojový imperativ prostě si žádá obrovské množství energie, včetně solární. Ale my se spoléháme na podporu Evropské unie a dalších, že nám eh, pomůžou i v této eh, oblasti prosazování solární energie oblasti spolupráce kromě trhu je nepochybné, že musíme spolupracovat například v námořní bezpečnosti, kyberbezpečnosti, protiteroristické boje proti terorismu. Ale já bych chtěl se ještě pozastavit nad obchodem, investicemi a tak dále, protože v mnoha různých ohledech jsou to základy vašeho kontinentu a jsou to také oblasti, které o které máme všichni zájem. Jste naším, jedním z našich největších eh, obchodním partnerem, eh, zdrojem přímých zahraničních investic do Indie. A mm, my eh, se, jsme, jsme velice rádi, že tu tato spolupráce v těch všech oblastech je. Představitele z, z našeho výboru pro hospodářskou soutěž, Eh, nyní jsou v kontaktu s vaším DG pro hospodářskou soutěž. Do, dojednáváme tu dohodu o volném obchodu. Měli jsme interakce na vysoké úrovni. Naši ministři zaslali eh, dopis svým um, protějšku, aby se ta, tato uh, jednání znovu oživila. Tato dohoda je skutečně široká. My chápeme váš zájem v jednom aspektu, což jsou investice, ale asi souhlasíte, já použiju takové slovo, které se dnes používají zvláště v této, v této části světa vůči tedy té jiné, která se dívá jiným směrem. Ehm, ten princip vánoční, tedy ten princip eh, toho, že si vybíráme eh, a la carte, princip a la carte, ehm, eh, já už vidím, že už hovořím 9 minut, takže jenom na závěr. Svět je plný eh, velkých výzev. A mm, mm, ty výzvy jsou ekonomické i politické, ale Evropská unie i Indie jsme těmi největšími oporami demokracie. Jsme, je, my jsme největší demokracie, vy jste druhá největší demokracie a musíme uh, se spojit, abychom věci zlepšili pro celý svět myslím, že máme eminentní zájem na úspěchu eh, nás obou a musíme využít eh, naše, to, co nás eh, pojí. Jistě, že budou nějaké rozdíly. Máme určité svrchované zájmy a tedy. Ale to na, tím se daleko nedostaneme. Takže myslím, že jsou tu příležitosti a myslím, že bychom měli pracovat na posilování svých silných stránek. Takže vám chci popřát ještě jednou vám i delegaci produktivní, eh, šťastnou, plodnou návštěvu v Indii. Já jsem přesvědčen, že ty interakce v Dili posílí naše vzájemné porozumění mezi Evropským parlamentem a parlamentem Indie a posílí také bilaterální spolupráci ve všech oblastech společného i globálního zájmu. Těšíme se na eh, ještě rychlejší pokrok eh, do příštího summitu, který se bude konat rovněž v Dili eh, v letošním roce. Thank you, ambassador. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče, a také děkuji panu Vígandovi za nesmírně zajímavé úvodní poznámky. Na diskuzi máme nyní asi 30 minut, tedy o současných vztazích mezi EU a Indií. A mám deset kolegů, co by se chtěli vyjádřit. Pokuste se to zvládnout, prosím, za dvě minuty, abychom měli také čas na poslední závěrečné připomínky ze strany našich hostů a potom také dostane slovo stupce eh, společné delegace. Pan Orden, děkuji, pane předsedo. Eh, Eh, děkuji, máte příležitost tedy se pocvičit v Němčině, ale mohu nejprve říci, že je eh, naším velkým potěšením, že diskutujeme o eh, vztazích s Indií za účasti pana velvyslance a pan Velvyslanec je opravdu velice energetickou a efektivní osobností ve společnosti eh, velvyslanců působících zde v Bruselu. Také bych chtěl říci, že se domnívám, že Indie na vzdory všech těch krásných slov, které tu slýcháme, všech těch eh, odkazů a kliš je země, která je velice zanedbávána, co se týče vztahu vztahů Evropské unie. Musím to říci, i když tu existují velice silné bilaterální vztahy, tak k tomu zanedbávání dochází i na úrovni bilaterálních vztahů, tedy je třeba ještě mnohé učinit. Delegace pro vztahy s eh, Indií, a já mám eh, tu čest jí předsedat, se chce v Evropském parlamentu zaměřit na zlepšení vztahu s Indií a máme takový mechanismus, abychom vytvářeli vztahy eh, se skupinou přátelství v indickém parlamentu. Při naší poslední návštěvě, to bylo v únoru 2015, jsme se setkali s celou řadou eh, členů té potenciální skupiny přátelství a roz šlo se také eh, pozvání na vystoupení v parlamentu a k tomu také potom eh, došlo. Já se opravdu velice těším na eh, návštěvu naší delegace ve vašem parlamentu. Delegace byla samozřejmě velice aktivní a projednávala celou řadu otázek. Na tematických setkáních jsme se zabývali dohodou eh, volného obchodu s Indií, úsilí v oblasti humanitární pomoci, spolupráce v oblasti eh, projektů eh, pro vodu a průmyslu. Byla to tedy celá široká paleta otázek, které jsou zajímavé. Nyní se tedy vydáváme do Indie s naší delegací a v současnosti tam budou tedy i další delegace, jedna za náš výbor, jedna za IMCO, navštívíme Delhi, navštívíme celou řadu ministerstev, Setkáme se tedy s poslanci, ale my se nejvíce zaměříme na návštěvu Bangalore, kde navštívíme také celou řadu podniků. Rádi bychom se seznámili s eh, děním v místě a myslím, že každá eh, delegace si tak rozšíří své zkušenosti s Indie a ty potom uplatníme v budoucích diskuzích. Děkuji. Děkuji a nyní pan Breda za EPP. Chci jen přivítat jeho excelenci pana velvyslance a také pana Viganda. Já jsem skutečně rád, protože um, jistě, že e, ty návštěvy z Indie jsou zřídkavé, ale to se změní. Uh, budeme mít zprávu, kterou chci předložit tomuto výboru o politických vztazích mezi Evropskou unii a Indií. A já se domnívám, že naším cílem je prohloubit v budoucnosti naše vztahy s Indií v mnoha oblastech od ekonomiky až po bezpečnost, s tím, že Indie a Evropská unie jsou dvě největší demokracie světa, jak tu zaznělo, máme obrovská hospodářství ze světového měřítka, že v kontextu mezinárodního je takové zbližování velice eh, příznivé. Mám tu otázku na pana velvyslance a ta se týká Brexitu. Protože teď jsme uh, tak trošku uh, v temnu uh, kvůli Britům nevíme přesně, co chtějí, o co jim jde. A má otázka je, domníváte se, i, i nyní po Brexitu, že můžeme nějakým způsobem valorizovat ty eh, vztahy mezi EU eh, e a Indií i v tom kontextu Brexitu. A dále ambice premiéra Modiho, který chtěl, eh, potvrdil svoji vůli, jak si zvýšit dynamiku eh, po, eh, politiky jak na úrovni regionální, tak i mezinárodní. Na regionální úrovni mm, vynaložil mnoho energie, eh, na, například vztahy se Sri Lankou a tak dál. A v širším měřítku vztahy se Spojenými státy. Můžete říci něco o vztazích s Pakistánem? Děkuji. Merci. And uh, Mr. Khan for the S&D. Khan. Děkuji. Pane velvyslanče, oba, oběma dvěma pánové děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišli a podělili jste se eh, s námi o vaše názory na vztah mezi Evropskou unii a Indií. To jsou dva velice důležité bloky ve světě v současné době a stojíme o zlepšení zájemného vztahu obou dvou, oběma dvěma vám tedy chci položit jednu otázku. Jednu otázku panu Víkandovi a asi dvě otázky panu velvyslanci. Já se zaměřím na věc, která možná stěžuje oběma stranám vzájemný vztah. A tato otázka se týká lidských práv. Já sám jsem původem z Jižní Asie Eh, byl jsem adoptován a dostal jsem se sem vlastně eh, kvůli chudobě. A trápí mě, když se podívám na situaci v celé Jižní Asii a vidím, eh, že některé ty potíže vyplývají i ze vztahu mezi Indií a Pakistánem a především tam jde o problém Kašmíru. Eh, jak Evropská unie, tak eh, Indie a Pakistán a tento region mají společnou historii, která sahá až eh, do druhé světové války a od té doby se nám podařilo dosáhnout velikého pokroku, co se týče prosperity, demokracie, vzájemných hodnot, lidských práv. Na druhou stranu, když se podíváme na Jižní Asii, tak za prvních šest měsíců vidíme, že je tam obrovské e, násilí, které vede k oslepování a mrzačení lidí. Nedochází k dialogu mezi Indií a Pakistánem. E, Kašmír je v srdci tohoto sporu. Co by tedy mohla Evropská unie udělat, aby tomuto mohla zabránit? A e, z vašeho hlediska, pane velvyslanče, proč eh, se Evropa nevydává do okupované části Kašmíru, aby nás informovala o dění tam? Děkuji. Děkuji. A dále paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu velvyslanci a panu Víkandovi za jejich prezentaci. Já mám ještě dvě otázky k ochraně lidských práv. Pan Víkand řekl, že bychom měli vlastně znovu obnovit eh, dialog o lidských právech mezi EU a Indií. Zajímalo by mě, do jaké míry se vlastně eh, hovoří o Dalic, o, eh, o protože to bylo také téma v usnesení o nalávých otázkách. A druhá otázka, co se týče spolupráce na lidských právech, právech i v kontextu OSN. A v, v březnu eh, proběhlo hodnocení eh, v OSN ohledně lidských práv, jednalo se o Sri Lanku. Zajímalo by mě, jak vlastně funguje eh, v tomto, v tomto regionu aktivita indické právy, indické vlády. U nás v Evropském parlamentu vlastně, vlastně závisí výsledek této práce na tom, jestli bude existovat eh, GSP+. Děkuji kolegyně a dále dostane slovo pan Schaffhauser. Merci beaucoup, euh, monsieur l'ambassadeur. L'Inde est un, comme on dit, la plus grande démocratie. Indie je největší demokracií, je také příkladem multipolárnosti, neboť Indie vždy dokázala najít tu rovnováhu mezi různými mocnostmi, ať už je to Čína, i když tam to je takové někdy trošku jiskřivé, i se spojenými státy, ale také s Ruskem. A to při veškeré nezávislosti. Takže teď, když se nacházíme v nové situaci, tak Indie nám přinesla hodně. A já doufám, že pan Preda využije příkladu Indie, aby přizpůsobil uh, svět této multipolárnosti, této svobodě uh, eh, národů. A já do, jsem přesvědčen, že vy, vystoupení Velké Británie z uh, Evropské unie je momentem, kdy se můžeme znovu zamyslet nad uh, evropskou uh, integrací. Uh, to platí zejména pro Francii. Uh, ne, abychom odmítali Evropu, ale abychom ji jaksi reformovali. Vy jste nám hodně přinesl v tomto smyslu, protože máme, máte tu vyváženost těch vztahů a té multipolarity. A já to opakuji ještě jednou. Je to velmi důležité pro uh, velmoc, jako pro mocnost, jako je vaše. Také máte uh, tu schopnost, že nepoužíváte lidská práva proti právům mezinárodním, eh, konflikty mezi různými státy, které jsme viděli, například to, co jsme dělali v Iráku, v Sýrii. Co se, já eh, myslím, že i v tomto směru jste příkladem hodným následování. Já doufám, že tato spolupráce bude eh, tedy oboustranná, vzájemná, nejenom, že vám Evropa něco přinese, ale že vy také něco můžete přinést nám. Thank you, Mr. Peterle. Děkuji, pan Peterle. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že postupujeme k dynamičtější a ambicioznější fázi spolupráce. Všichni víme, jak velké příležitosti existují pro rozvíjení spolupráce. Máme plno sdílených zájmů nad rámec dohody o volném obchodu nebo ekonomické aspekty. Vidíme, kolik projektů probíhá eh, jak ze strany EU, členských států i Indie. Souhlasím, že sdílíme globální vizi a globální odpovědnost tváří v tvář těmto obrovským možnostem. Je třeba pečlivě vypracovat strategii a jasně nastavit priority. Vaše excelence, vy jste se zmínil o některých podobnostech a paralelách které se týkají nástrojů silné demokracie a myslím, že je globální výzvou pro každou společnost dokázat společně žít i v různorodosti. Evropská unie zde může posloužit i jako příklad. Zdůrazňuji kulturní aspekt naší spolupráce, který by mohl být zajímavý i pro ostatní. Děkuji. Děkuji, pane Petrle. Nyní pan Leinen. Ano, děkuji. Ano, děkuji pane Víkante, pane velvyslance za eh, tento rozhovor. To je skvělá příprava té cesty. Já doufám, že eh, tady jsme si vědomi té hodnoty navzdory Brexitu a na rozdíl od pana Schaffhausera si uvědomuji, jak je multipolární EU. Nedovedu si představit, že 27 jednotlivých států v Evropě eh, je faktorem multipolárního světa. Je to přes 100 EU a nadále si eh, vážíme hodnoty EU i po Brexitu a doufám, že v ekonomické oblasti se dostane do vztahu větší dynamika. Již jsme se zmínili o FTA a já bych si také přál, abychom například eh, také do toho zahrnuli dohodu o ekologické ekologických statcích, Ekologické statky se musí mnohem snáze vyměňovat a myslím, že to by byl důležitý aspekt. Mám otázku eh, na velvyslance Indie. Zvažujete také obchodování s emisemi, abychom snížili CO2? Víte, že takto postupujeme, dělá to i Čína, Kalifornie. Bylo by skvělé, kdyby se do tohoto klubu zapojila i Indie. A jedna otázka, která se týká investic. My máme máme Radu pro zahraniční investice, kdy se eh, tady rýsuje eh, reforma. Já vidím, že realizujete velký eh, program zajištění infrastruktury na venkově. Do jaké míry tu jsou možné synergie s eh, programy eh, venkova, protože jich máme velmi mnoho v Evropě. Děkuji, pane Lajnene. Dále má slovo pan Bašer. Eh, vážené excelence, protože jsem z Commonwealth, tak já si velice vážím toho a obdivuji, čeho vaše země eh, dosáhla od té doby, co eh, dosáhla nezávislosti. To je opravdu zázrak. Zbavili jste se eh, pout koloniální vlády a stali jste se mimořádnou samostatnou mocností. Avšak, i když vám přeji vše nejlepší, musíme se zmínit o jedné nevítané pravdě. A já hovořím se smutkem o vztazích Indie s, vůči Kašmíru a také e, jak zacházíte s místním obyvatelstvem. E, to je třeba široce odsoudit. i zapotřebí dosáhnout e, změny. Já pokorně žádám o e, soucit e, s e, těmito osobami, které byly mučeny nebo zabity a navrhuji, pokud Indie má naplnit svůj osud jako světová ekonomika a právní stát a velká demokracie, tak již nemůže utlačovat kašmírské obyvatelstvo je OSN požádalo, zda tam může e, vyslat pozorovatele a to musíte povolit a je e, třeba e, zrušit pro následování těchto osob lidská práva, jejich právo na sebe určení je nutné respektovat nejlepší přátelé jsou ti, kteří vám říkají pravdu, i když je nepříjemná. Děkuji. A na seznamu nám zbývají ještě tři řečníci, paní Gil, pan Kaver a pan Pancieri, paní Gil. Děkuji, pane předsedo. Jsme rádi, že jste přišli oba dva. Pan Vígant už poukázal na ten bod, eh, na to jsem chtěla poukázat, že v té současné době, kdy globální světový pořádek prochází eh, bouřemi, musíme posílit dialog s Indií a snažit se přijít na to, jak povýšit strategické partnerství na vyšší úroveň. Eh, Indie je největší světovou demokracií a nejrychleji rostoucí ekonomikou. A pravděpodobně se stane globální jedničkou, co se týče obnovitelných energií, kosmického výzkumu a IT. Ale i z, z hlediska Evropského, Evropské unie je důležitá i její zeměpisná pozice eh, v porovnání ještě s Blízkým východem a Dálným východem. Z hlediska Indie může být Evropská unie dobrým partnerem i v dobách nejistoty, zvláště když se podíváme na chování Číny v tomto regionu a e, potenciální protekcionistické politice USA. Zpráva, e, která bude vypracována ve výboru AFED s panem Predou, je příležitostí se zabývat těmito e, aspekty a i, jak řekli kolegové, v návaznosti na Brexitu uvažovat, jak toto partnerství dále rozvíjet. Musíme se zamyslet, jak jít ještě dál v našem vztahu. A já jsem trochu znepokojená, co se týče návaznosti na tento summit. Chci se pana Víkanda zeptat, jaké budou priority pro návštěvu paní Mogherini letos, jaká témata eh, budou na summitu a jakého pokroku jsme dosáhli od minulého summitu. To je pro Evropskou unii důležité získat novou dynamiku a navázat na tento vztah. Děkuji. Děkuji, James Carver. Děkuji, pane předsedo. Uh, uh, vítám oba dva hosty. Já uh, jsem někdo, kdo eh, se zabýval kampaní za Brexit, myslím, že to posílí vztahy mezi Anglií a Indií a nemluvím o vztahu EU-Indie, mluvím o vztahu eh, UK-Indie. Bilaterální eh, dohody a vzájemná politika spolupráce jsou pevně zakořeněné. Obě dvě naše země jsou dlouhými součástmi Commonwealthu. Myslím, že je to něco, eh, co, čeho Evropská eh, unie nikdy nedosáhne. Děkuji a naposled pan Panzery. Eh, děkuji, pane předsedo. Myslím, že ten 13. summit, který se konal Eh, loni eh, byl ve znamení zblížení vztahů EU a Indie a mimo dobrých vztahů, jimž se těšíme nyní, ty jsou pozitivní a já se tedy chci vrátit eh, k jiné důležité otázce a ta se trochu týká mé úlohy jako předsedy podvýboru pro lidská práva. My potřebujeme upřímnou výměnu na vysoké úrovni na téma lidských práv mezi EU a Indií a od roku 2013 k tomuto nedošlo. Návštěva delegace bude užitečná. Tato delegace by se měla skutečně na otázku lidských práv zaměřit a na otevřenost v této otázce. My se tomu v podvýboru budeme věnovat a chci se zeptat pana velvyslance, jestli by souhlasil s touto podpeřou a jestli jeho země je ochotná v tento dialog vstoupit. Děkuji. A teď tady máme asi 15 minut na závěrečné poznámky a e, nejprve dám slovo panu velvyslanci a potom panu Víkandovi a e, doplním ještě jednu otázku. Již máme e, fixní datum na Evropsko-indický summit v roce 2017, anebo se toto datum ještě hledá? Pane velvyslanče, můžete začít. Paní předsedo, děkuji za vaši otázku. Ehm, datum bylo eh, navrženo, eh, ale čekáme na odpověď. Musíte mě prosím zarazit potom, já nevím, jak to můžu odpovědět eh, za 10 minut na, ty, na všechny tyto dotázky. Ale nejprve ta otázka Brexitu, Indie, Británie a tak dále. Kdo se na koho jak dívá, z jaké perspektivy. Podívejte se na stěné poslance vašeho výboru. Kolik z nich koho zastupuje. Podívejte se, my jsme tak či onak svázáni, spojeni, my a Británie máme dlouhou historii, včetně ekonomických vazeb a vazeb mezi jednotlivými lidmi. Takže jestliže chce, jestli chce Indie posilovat eh, svazky s Evropskou, eh, s Británií, samozřejmě. A konec konců premiérka Británie, jedna z jejich prvních návštěv byla v Indii já eh, tu nejsem proto, abych hovořil o vztazích mezi Indií a Spojeným královstvím. To se rozumí samo sebou. A všichni, kdo mi položili tu otázku o Evropské unii po Brexitu, já vám řeknu svůj názor. Já jsem včera hovořil na takovém sympoziu na toto téma. Podívejte, Brexit a to, jakým způsobem se bude Evropská unie strukturovat, to je vaše svrchované právo. Já chci říct jen jednu věc. Kdybyste všichni byli společně, no tak pak ten agregát je větší, samozřejmě to není nic nového, to je jasné. Ten úhrn by byl větší. Ale EU27 je pro nás obrovským partnerem. Největší obchodní partner Indie, největší indický zdroj přímých zahraničních investic. Teď pár čísel. Kolegové ze Spojeného království, prosím, vezměte si z toho, co chcete. India EU to je asi 20, 8, 80 uh, um, miliard, z toho 13 je příspěvek Británie. To není málo samozřejmě. Druhý největší, vždycky jednička bylo Německo a na druhém místě Belgie už dlouhou dobu. Letos Británie. A pokud je o bilanci obchodní, ta, je ve prospěch Indie, vidíme v obrovské pří, příležitosti v interakci s Velkou Británií. Samozřejmě musíme vyřešit otázku migrace a tak dál. Ale pokud jde o Evropskou unii a EU 27, tak prostě ten rozsah, technologická kapacita, síla, eh, která vyplývá z tohoto kontinentu, stanovování eh, norem na globální, mm, globální měřítku, to pro nás zůstane vždy obrovským zdrojem investic, pokud je přijme nezahraniční investice kde hrála roli City. Eh, asi z těch 300 miliard eh, přímých zahraničních investic v uplynulých 20 eh, letech, tak asi 80 miliard bylo z Evropské unie. A i když z toho měl největší podíl Británie, tak to nebylo více než 25%. To tež se týká služeb. Takže, prosím vás, když tohle řešíte, pokud jde o Indii, tak vztah s Evropskou unii byl důležitý a bude nadále důležitý. My chceme, abyste rostli, protože když budete růst, tak na tom máme zájem i my. To bychom si přáli samozřejmě. Takže doufám, že jsem obecně řekl něco, z čeho si eh, můžete vyvodit nějaký závěr, jinak samozřejmě můžeme bilaterálně z toho říct ještě více. Pokud jde o lidská práva, pane, v roce 1946 45 a 48, tedy eh, Všeobecná deklarace lidských práv, a kdy Indie byla součástí toho výboru, eh, který, eh, to sformul, který tuto deklaraci sformuloval. Máme největší rozmanitost, multipolaritu a tak dále, pokud je o lidská práva. Ty ideály, které prosazujete, to jsou přesně ty ideály, které máme my. Takže já vás si ujistit, že jsou to oblasti společného zájmu pro nás i pro eh, svět. Měli jsme sedm kol jednání dialogu v uplynulých letech. Doufám, že se znovu obnoví. Ten dialog byl strukturovaný, um, Evropská unie chce něco z toho změnit. Já jsem byl v kontaktu se zva, s vaším zvláštním eh, zpravodajem, panem Vigandem, všichni jsme se sešli. Snažíme se udělat dosáhnout toho, abychom eh, zvýšili to vzájemné angažma a eh, slyšeli své argumenty. Paní, vy se ptáte na Sri Lanku, ehm, Ženevu a tak dále. Já se k tomu nechci vyjadřovat zde, nebo není na místě, abych se vyjadřoval, ale když tohle všechno začalo, Indie byla jedním ze států, který podporoval to, že musíme, to, tuto záležitost nějakým způsobem musí být uzavřena. Po letech to musí posoudit experti. Budeme si muset sednout a podívat se na to, co je v, v kolektivním zájmu světa, co je dobré pro Sri Lanku. Doufám, že jsem odpověděl většinu těch otázek k multipolárnosti. A je, ještě jedna věc. Plně rozumím tomu, že e, samozřejmě jsou tu určité věci, které vznikly z jedné konkrétní země. A asi chápete, že pokud představujete Spojené království, a děkuji, pane Bašir, že, e, řík, že máte tak ta dobrá přání. Vy si tedy přejete mít dobrá přání. No, nevím, Nevím, nevím, jak to popsat, ale máte, na, na, máte samozřejmě právo na své názory. Ale řeknu vám jednu věc. Jammu Kašmír je integrální, nedílnou součástí Indie. To je jenom váš názor. A vy máte nějaký názor. Jammu Kašmír je nedílná součást Indie. Jammu a Kašmír má své volby. Teď momentálně je tam vláda, kde ta strana u moci je jedna z těch politických institucí, které byly jedny z nejinkluzivnějších v celé historii z, uh, eh, indického eh, subkontinentu. A uh, právní stát, indický nejvyšší soud, nejvyšší soud Jammu Kashmir, pokud dojde k jakému porušení práv, tak se to řeší. Takže mé doporučení je, řekněte zemi svého původu, které jste se narodil, řekněte jim, prosím, přestaňte podněcovat terorismus, přestaňte ho vyvážet po celém světě. To nepomáhá. My eh, a náš premiér, když nastoupil do funkce, pozval všechny, eh, navštívili jsme Lahor, eh, náš premiér tedy, u příležitosti svatby jeho vnučky. Dělali jsme prostě snažili jsme se o vstřícná gesta, ale to nejde, eh, když někdo prosazuje eh, terorismus. Ty incidenty jsou dobře známé, nemusím o nich mluvit. Je to také otázka eh, evropského ambasadora, že nemá, eh, eh ne, že nemá navštívit okupovanou eh, část. Um, nevím o tom nic, ale jistě, vy jistě um, chápete, co to znamená. Děkuji vám. Pane velvyslanče, děkuji za vaše slova. Ani jsem nevěděl, že to bude téma dnešního dopoledne. Byl jsem požádán, abych ne, už nepoužíval ten eh, termín eh, vybírání třešniček eh, z dortu, cherry picking. My v Německu právě neříkáme cherry picking, ale říkáme rozinen picking, čili my si vybíráme z toho, do, my si vybíráme rozinky, když je něco a la carte. Eh, teď tedy dávám, dávám slovo panu Vigandovi. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla nejprve velice ocenit úlohu pana velvyslance, protože on je opravdu silným motorem rozvoje konstruktivních vztahů mezi EU a Indií v určitém období jsme tu správnou cestu sice ztratili, ale je důležité, abychom pokračovali, abychom se eh, plně zapojili do této aktivity na obou stranách. Pan eh, premiér byl také velice klíčovou osobou na indické straně a my se domníváme, že je indická eh, polit, zahraniční politika velice dynamická. Pan velvyslanec je správnou osobou, která na to může odpovědět, ale co se týče nás, co se týče sousedů v Ázii, tak můžeme říci, že je tomu tak. Co se týče specifických vztahů se specifickými uh, sousedy, tak od toho jsme odstoupili, ale chceme mít opravdu velice aktivní zahraniční politiku. Otázky, které se týkaly Kašmíru. Rád bych připomněl, že jsme obdrželi rezoluce, je třeba nadále zajistit bezpečnost obyvatel Kašmíru Takový je dlouhodobý postoj Evropské unie. A my tak vystupujeme vůči oběma Pakistánu i Indii a podporujeme eh, proces usmíření mezi Indií a Pakistánem. Podporujeme dialog mezi oběma stranami a chtěli bychom, aby se i kašmírské obyvatelstvo co nejvíce zapojilo do tohoto procesu. Náš postoj zůstává nezměněn. A možná vyvineme další úsilí jako v minulosti, eh, tlak na kolegy v Dilí a v Islamabadu. Nebudu o tom hovořit do eh, detailu. Poskytneme také potřebnou pomoc, budeme nadále sledovat situaci, jsme v kontaktu eh, s orgány na obou stranách a jeho prostředníka nehrajeme, protože e, e, potom volání není. Chceme vystupovat konstruktivně na podporu bezpečnosti v Jižní Asii a podporujeme SARC jako regionální organizaci. Co se týče otázky lidských práv, Jistě eh, jsou tu některé věci oproti diskuzi v minulosti. Jsme pro snižování jakýchkoliv forem diskriminace, to je pro nás také klíčovou otázkou. Také paní Tyli položila otázku eh, zaměřenou na nadcházející události. Ano, já doufám, že budeme s panem velvyslancem eh, spolupracovat eh, před návštěvou eh, vysoké představitelky. Máme představit, co tedy do toho vložíme ty hlavní témata, nebo jdou jenom bilaterální vztahy, ale také spolupráce s Indií jako se strategickým partnerem na společných zájmech, které se týkají i Blízkého eh, východu, eh, bezpečnosti v Afganistánu, v Africe. Dále je tu celá řada dalších témat eh, spolupráce, jak jsem již dříve o tom hovořil rozšíření bilaterální spolupráce eh, z hlediska bezpečnosti, abychom čelili novým hrozbám. Hodnotíme pokrok, kterého bylo dosaženo od eh, konání posledního samitu. Já bych se chtěl zmínit, jaké jsou naše priority eh, příštího samitu. To ukáže že výsledek tohoto hodnocení, nač se musíme více zaměřit, ale jinak je eh, jasné, která témata chceme dále podporovat spolupráce v oblasti zahraniční politiky na základě tradičního úsilí, budeme usilovat o modernizaci aktivit v různých oblastech, jak jsme to již sformulovali dříve. A závěrem bych chtěl podpořit, co již se zaznělo, ano, potřebujeme dialog na vysoké úrovni, který se bude věnovat lidským právům. A jsem přesvědčen, o tom, že se nám podaří dosáhnout tohoto cíle a těšíme se na zprávu pana Predy doufejme, že budeme moci přímo spolupracovat s panem zpravodajem. Děkuji, děkuji pane Víkande, děkuji pane velvyslanče, děkuji vám oběma za to, že jste se dostavili. Měli jsme opravdu e, velice plodnou diskuzi a e, rok 2017 bude velice důležitý pro nové vztahy. Dostáváme se k dalšímu bodu, ale obracím se na e, místo předsedu pana Krůze. Mohl byste být tak laskav. Eh, Jde o příští eh, bod, ale to bude neveřejné zasedání, bude to výměna názoru s panem Ivanem z Surkošem, nově jmenovaným vedoucím delegace EU v Egyptě. Eh, kdo může zůstat, zůstaňte, kdo nemůže, odejděte a pan místo před